Colleagues, I'm beginning with the announcements, but uh, we will not begin with the votes until everyone is ready. Eh, kolegové, já už teď začnu s uh, oznámeními, ne, ovšem hlasovat budeme, až tady budeme všichni. Eh, takže tlumočení ve všech jazycích, kromě chorvačtina a gaelic, budeme mít tady nominaci zpráv o traju, a bude to pro stanovisko o návrhu směrnice o, o případech porušování práva evropského. Eh, pan Lenář EPP byl jmenován zpravodajem pro interoperabilitu evropských informačních hraničních eh, systémů. Eh, dále tady máme jmenování zpravodaje pro interoperabilitu mezi Evropským informačním systémem a systémy pro spolupráci pro eh, azyl a migraci. Za chvíli budeme eh, začínat elektronickým hlasováním. Bude to celé elektronické a prosím vás, pokud nemáte své Eh, karty, tak prosím, abyste tomu, eh, tomu dali eh, sdělili. Teď vidím, že všichni je mají, takže za chviličku, za chviličku začneme.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 Kolegové, dostáváme se k bodu 3 na našem programu a to bude o situaci v Maďarsku podle rezoluce Evropského parlamentu ze 17. května. zpravodajkou byla paní Sargentini a já se jí ptám, zda si přeje něco k tomu říci. Není tomu tak, takže můžeme pokračovat hlasováním. A já musím říct, že paní Sylvie Guillaume eh, pozorně se návrh 150 253 nespolupodepsala a přeje si, aby její jméno bylo eh, vymazáno. Takže s tímto oznámením můžeme začít hlasovat. Kompromis 7 zahajuje hlasování. Stále ještě probíhá hlasování. Já vidím, že ještě nejsou všichni usazeni, takže ponechávám to zatím otevřené toto hlasování a ještě bych tedy eh, chtěl říci, že nám tady přebývá jeden hlasující za EPP, tak bych prosil, abyste dodali do pořádku. Hlasovali všichni, takže uzavírám, tedy končím hlasování a je to schváleno. Kompromis 8 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Nyní nám přebývá jeden hlasující za SAD. Může prosím jeden z hlasujících za SAD za SAD eh, vytáhnout svoji kartu. Hotovo, dobře, děkuji, končím hlasování a je to schváleno. Kompromis číslo 9, zahajuji hlasování. Kompromis 9, končím hlasování. Opět nám přebývá jeden hlasující za EPP. Já vím, že všem se chce hlasovat, ale prosím, kdyby tedy opravdu jeden za EPP mohl přestat hlasovat. Tak už je to v pořádku, končím hlasování. Schváleno. Kompromis 9 závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 11 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 12. za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 13. Prosím, eh, za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Poslanecí návrh 38 a hlasujeme druhou část pouze. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní kompromis 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno kompromis 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 16. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. Kompromis 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 18 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 19 zahajuje hlasování. Končím hlasování je to schváleno. Kompromis 20 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 25 zahajuje hlasování. Končím. Schváleno. Kompromis 27 eh, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 29, pardon, 28, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 29, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 90, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 94. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 110 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 111 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 35. Závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 123 závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 30. 36. Kompromis 36 zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno kompromis 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno kompromis 38 za hlasování. Končím hlasování. Schváleno kompromis 39 za hlasování. Končím hlasování. Schváleno kompromis 41 za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 42 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 43 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno 154 závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. Kompromis 44 s ústní úpravou dodatečnou zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 45 zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 46 za vyhlasování. That was rejected, yeah. We were just at 45, didn't we? So, so hold on, hold on. Um... Uh, vyčkejte, prosím. Eh, kompromis 45. My jsme došlo k nějakým chybám. Dobře, je tady žádost opakovat hlasování kompromisu 45. Můžete se prosím ukladnit. Eh, prosím, technická poznámka. Pane předsedo, problém je, že eh, to hlasování se eh, tedy ne, neskončilo tak jako normální hlasy. Takže dobře, budeme hlasovat znovu 45, zahajují hlasování. Pane Jurek, Pajrku? z jakého důvodu eh, se máme vracet k tomuto hlasování. Na jakém eh, základě eh, se mělo znovu hlasovat na, tak, také v plenárním zasedání jsme také měli podobnou situaci a e, nová hlasování neproběhlo a teď by se to mělo proběhnout jenom proto, že část e, lidí e, nehlasovala, nestačila se přihlásit. Máte pravdu, ale zde nejméně dvě politické skupiny naznačily, že nejsou jisté tím, zda to bylo správně toto hlasování. Takže pokud máte ještě technickou, tak po ukončení hlasování. Znovu kompromis 45 zahajuje hlasování. Ano, pane Jurku, eh, prosím hlasujte technicky až po hlasování. Kompromis 45. Končím hlasování. Je to schváleno. Compromise 46. Kompromis 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 169 první část zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 48 záleží hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Kompromis 48a záleží hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 49 záleží hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 178 druhá část zahájí hlasování. Je to 178 druhá část. Stále je hlasování tady probíhající. Teď ho končím a je to zamítnuto. Nyní 202 první část. Ano, končím hlasování, byl to první část. Zamítnuto. A nyní třetí část. 202 třetí část. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 50 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Sváleno. 186 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 188 pouze jako doplněk závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 51 závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno kompromis 52 závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno kompromis 53, závěr hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Kompromis 54 závěr hlasování. Končím hlasování. Sváleno. 208 eh, jako doplněk eh, zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 210 zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 55 zahájí hlasování. Končím hlasování. Sváleno 212 zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 56 zahájí hlasování. Končím hlasování. Sváleno. 216 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 57 za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 220 pouze e, jako e, ta část, která ji doplňuje. Za hlasování, končím hlasování. Je to zamítnuto kompromis 58, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Posměvací návrh 233. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Jako první 61. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 244. Pouze doplněk. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to kompromis 62 za hlasování. Končím hlasování. Schváleno 247 pouze doplnění textu za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 257 pouze doplnění za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 164 za hlasování. Stále probíhá hlasování. Končím hlasování. Schváleno 250 závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno 253, závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1 k úvodním bodům zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 6 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 21 pouze doplňující slova zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji toto elektronické hlasování. Zahajuji konečné hlasování. Hlasovali všichni. Ano, máme to s hudbou. Končím hlasování. Schváleno. 37 bylo pro 19, proti nikdo se nezdržel. Blahopřeji zpravodajce. Pane Jurku, vy máte eh, tady technickou poznámku, prosím. Eh, já chci oznámit eh, menšinové stanovisko k této rezoluci. Ano, takže to je podle článku 52 a kdybyste to mohlo v rozsahu maximálně 200 slov eh, dát eh, sekretariátu. Ano. Další seznam k hlasování se týká usnesení, které bylo 20. června předloženo výboru Libe na základě schody všech politických skupin. Jde o návrh textu usnesení. Usnesení má uzavřít debatu k ústní otázce, otázce ústní odpovědně Libe, na stejné téma. Je to, jde o pokyny k tomu, jak zabránit terminalizaci eh, těchto záležitostí a hlasujeme. Omlouvám se, pokud jste si vytáhli hlasovací kartičky, dejte je zpátky a hlasujte, prosím. Kolegové, hlasují všichni? To byla moje chyba, já jsem asi dával najevo, že hlasování je ukončeno, ale je to navíc ještě moje usnesení, <laughs> takže jsem to úplně nezvládl. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno, bylo to přijato, 38 pro 16 proti 2 se zdrželo hlasování. A to je konec hlasování. Děkuji kolegové. Colleagues, we'll begin on point... Kolegové, pustíme se za chvilku do bodu číslo 5. Pokud tady na tento bod nezůstáváte, prosím, abyste v tichosti opustili sál. Děkuji. Um, Kolegové, je mi potěšením přivítat Giovanniho Botarelliho, evropského ochránce údajů. Přele vás vítám. Pan Botarelli nás seznámí se svým stanoviskem k online manipulaci osobních údajů. Vřele ho vítám a ještě bych dodal, že chci osobně poděkovat za veškerou práci, kterou odvedl v době spuštění nařízení GDPR a také za veškeré aktivity v posledních týdnech. A bez dalšího poprosím Giovanniho, aby si vzal slovo a vystoupil se svojí desetiminutovou prezentací. Prosím. Pane předsedo, vážení poslanci, Nemusím ani říkat, že jsem velice vděčný za pozvání vystoupit dnes na tomto zasedání. A není to náhodou, že je tento bod na vašem pořadu jednání právě teď, před slyšením, které pořádá váš výbor spolu s ITRE, AVKO a JURY. V Evropském úřadu na ochranu údajů pracujeme na našem stanovisku k online manipulaci už několik měsíců. To znamená, že jsme na tom pracovali už dávno předtím, než se případ analytika Kim Analyka dostal do zpráv. Mně bylo zřejmé, že takzvané falešné zprávy jsou v podstatě otázkou systematického zneužívání osobních informací. Stanovisko mělo být zveřejněno, když se do zpráv dostal tento případ, ale nebylo nutné v důsledku tohoto skandálu vůbec nic aktualizovat. A důvod je jednoduchý. Ten obrovský problém online manipulace nepředstavuje nějaký senzační příběh jedné společnosti nebo nějakých výjimečných praktik. Jsou to praktiky, které jsou nezákonné a rozhodně neetické. Podle nás je to příběh sociálních médií. Bylo by nesprávné pokoušet se trivializovat tuto věc tímto způsobem. Ten příběh Facebooku a společnosti Cambridge Analytica je příběhem celého digitálního informačního ekosystému. Nebylo to nevyhnutelné, ale tento ekosystém eh, se rozrůstal bez překážek, bez omezení morálních nebo právních. A v době, kdy začíná platit GDPR, je to teď jeden z nejaktuálnějších problémů, které řeší orgány na ochranu údajů. Já mám k dispozici velice málo zdrojů a proto jsem stanovil toto stanovisko za prioritu. A rád bych, kdybyste zvážili pár skutečností, které se týkají naší stávající situace. Za prvé, závěr, že velice malý počet obrovských podniků vznikl jako chránci bran, chránci digitálního obsahu. Dále, tři čtvrtiny Evropanů využívají internet, spíše než noviny anebo televizi když potřebují zjistit nějaké informace. Za třetí, většina lidí teď prohledává internet přes chytrý telefon. A tam největší podnik ovládá téměř celý podíl na trhu. Za čtvrté, více peněz na reklamu jde na velké platformy než na televizi. Polovinu vynakládá jeden členský stát, je to Spojené království. A partneři a reklamní agentury si stěžují, že se nedokážou vyhnout geopolu. Ale někdo neříká, proč určitý obsah nebo určité reklamy jsou na určitých místech na těchto platformách. Dále máme určitá mikrorozhodnutí o tom, kde se objevuje obsah. A je to na základě neprůhledných algoritmů. A proto se šíří polarizující obsah. Nejenom z politických důvodů, ale proto, že to generuje zisky, příjmy. A poslední věc. Klesají investice do startupů, protože investoři nevěří v konkurenci s dominant, nebo se soutěž s dominantními společnostmi. A tento systém vede k největší výzvě pro ochranu a soukromí eh, osobních údajů. Doposud jsme možná tolerovali praktiky, nad kterými nemáme kontrolu, protože jsme měli za to, že se to omezuje na komerční svět. Za odměnu za to, že jsme ztratili kontrolu nad svými údaji, jsme dostali pohodlí. Ale teď vidíme, že tento ekosystém určitým způsobem eh, přistupuje k demokracii a sociální soudržnosti a ohrožuje je. Víme, že lidem to způsobuje škodu na třech úrovních. Za prvé jsou předmětem dohledu pokaždé, když jsou připojení. Za druhé, zařazují se do kategorii způsobem, proti kterému se nemůžeme bránit. za třetí, dostávají informace podle toho, co řekne nějaký algoritmus, nebo jak ten algoritmus vytvoří největší zisk. A využívají pravidlo svobody projevu. Takže koncentrace informační moci takováto koncentrace vytvořila snadný cíl pro škodlivé faktory. Připustili jsme, že eh, veřejné prostory ovládly pseudopavly veřejné prostory. Informace se zkreslují, aby se maximalizoval zisk. Možná jste hodně slyšeli o tom, že se upraví algoritmy, aby se upravily výsledky. Algoritmy skutečně je možné upravit, je možné navrhnout je na základě etických eh, pravidel. A co tím mám na mysli? Etika podle nás znamená, že zvážíte, co je správné, co by se mělo dělat, co nejméně poškodí ostatní, ať už jsou to zákazníci, voliči anebo zaměstnanci. Etika by měla určovat, jestli nějaké chování nesprávné, i když se dá říct, že to odpovídá zákonu, včetně GDPR. A toto je velká výzva jak pro GDPR, tak pro EDPP. Podniky musí začít internalizovat ducha zákona. A cílem je ochrana lidí a ne zprávců údajů, jak jsme původně předpokládali. Současně je to příležitost přehodnotit stávající nespravedlivé rozdělování digitální dividendy. Parlamenty, které nesou odpovědnost, jako je tento parlament, musí být schopné dát vyslat signál podnikům, které v podstatě nesou odpovědnost pouze vůči svým akcionářům. A proto se nesmíme nechat svést zdůvodněním nesprávných praktik na základě budování komunit, propojování lidí a tak dále. A proto podle GDPR veřejný zájem určují volení zástupci a ne podniky, které usilují o zisk. Pokud je o současné šetření, jsem vám k dispozici, pokud budete potřebovat další eh, rady nebo dialog. Budeme vás i nadále podporovat přes úřad eh, komisaře pro údaje ve, Spojený, ve Spojeném království i přes další ochránce údajů, protože to je pro šetření zásadní. A budeme o této věci znovu hovořit na plenárním zasedání Evropského úřadu na ochranu údajů v červenci. Moje kolegyně Jelena k tomu brzy podá informaci. To, co dnes říkám, je opravdu navíc důležité. A to, co rozhodnete vy ve světle toho případu Facebook a Cambridge Analytica, bude ovlivňovat, jakým způsobem budeme řešit tyto stále rostoucí výzvy v dalších 10-20 letech. Blíží se evropské volby a já myslím, že bychom měli zavést dost pojistek abychom zajistili princip rovných příležitostí pro všechna relevantní politická hnutí a strany. A proto jsem kolegům v našem úřadu navrhl, aby po prvním kole závěrů, které vyplynuly z toho případu Facebook a Cambridge Analytica, zvážili přijetí pokynů pro politickou reklamu a politické kampaně jako jednu z priorit do konce roku 2018. Děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji, Giovanni, a jak říkáte, není to náhodou, že jsme vás požádali o vystoupení právě před druhou částí slyšení o případu Facebook a Cambridge Analytica. Zbývá nám ještě krátký čas na otázky a na diskuzi. Nejprve Barbara Spinelli, prosím. Já chci mnohokrát poděkovat doktoru Butarelimu za toto stanovisko. Je to nesmírně zajímavé. A já mám otázku na spolupráci, kterou doporučujete ve svém stanovisku. Týká se to televizních stanic. Chci se zeptat, co konkrétně to má znamenat. A jestli nehrozí, že se bude odstraňovat obsah na internetu na základě kritérií, která nejsou samoregulovaná. Je na stejné úrovni také ochrana spotřebitelů a voličů? A také by mě zajímal váš názor, pokud je o možnost té takzvané skupinové žaloby, když dojde k porušování zásad na ochranu osobních údajů podle GDPR. GDPR to teď umožňuje, ale Soudní dvůr má jiný názor, pokud je o definici spotřebitelů. Děkuji. Děkuji. Birgit Sipl. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Butarelimu za výklad. Myslím, že všichni si uvědomujeme, že eh, nejenom tedy jde o toto, ten sběr data a jejich chovávání, ale je možné také vytvářet profily jejichž pomocí lze mít technický a ekonomický zisk ve smyslu cíleného eh, rozdělování reklamy, ale eh, může docházet také k politickému eh, oslivňování, protože to mm, není zcela otevřeně činěno. Prostě ten, kdo, kterým je manipulován, si to často ani neuvědomuje. Čili proto je třeba, aby také u nás se konsekventně všechna pravidla dodržovala. Tady je to otázka účelovosti pravidel a kontroly dodržování a samozřejmě ruku v ruce s tím jde posílení datových orgánů datově kontrolních orgánů, aby skutečně mohli rovněž konsekventně vykonávat svoji činnost, ať už jde o cíle hospodářské či politické. Pak se dostáváme k dalšímu tématu a to je elektronické soukromí soukromí v elektronickém prostředí. Moje komunikace, to je komunikace mezi dvěma účastníky, musí být chráněna bez ohledu na obsah. A ze současných sporů víme, že eh, tady máme případ, kdy rada si jaksi nepřeje, aby se pokročilo v jisté oblasti, poněvadž eh, nepochopila význam eh, tohoto soukromí pro demokracii. Tady se tím zabývají kolegové z jiných výborů, poněvadž to, co říká pan Botarelli, to není výlučný problém sociálních sítí, nýbrž eh, všech těch, kteří sbírají velké množství dat, Facebook, Google, Amazon a tak dále. V zásadě si myslím, že jde o problém, zda je správné vycházet z toho, že by měly podniky neustále růst, vyrůstat v monopoly, které nakonec zcela zadusí konkurenci. To je problematika, kterou se musíme zabývat. No a ještě poznámka na závěr. Jestliže zavádíme nová pravidla, eh, pak eh, to znamená něco, co právě debatujeme, a sice dodržovat také eh, pravidla konkurence na trhu a pravidla daňová. Já myslím, že je třeba nejenom intenzivně debatovat o ochraně dat, ale o také dalších pilířích. Je třeba zajistit také spravedlou konkurenci, a to i v digitálním prostoru. Děkuji a Jan Olbrecht. Mnohokrát děkuji. Toto je moje poslední zasedání výboru Libe, takže bych především chtěl mnohokrát poděkovat Giovannimu Butaralimu a celému jeho týmu za to, že sem chodí tak často a spolupracuje s námi tak úzce na této věci. A samozřejmě také všem ostatním kolegům, se kterými jsem pracoval. A chtěl bych ještě doplnit jednu otázku. Týká se to věci, která už tu zazněla, a totiž zdrojů v orgánech dohledu. Chci se zeptat, jestli je možná spolupráce nejenom mezi orgány na ochranu údajů v Evropské unii, ale také pokud je o dohled a vymáhání práva a vyšetřování a spolupráci s orgány pro hospodářskou soutěž, pro dohled nad burzou a také s orgány, které mají na starosti média v členských státech. Děkuji, Jane. Já vím, že už jsme se s vámi všichni loučili na Twitteru a e-mailem, ale ve výboru jsme to ještě neřekli. Nebojte se, nechystám se vás zahambovat. Chci jen říct, že to bude velká ztráta pro náš výbor. Budete nám chybět. A myslím, že to není politické prohlášení, když řeknu, že vaše kvalitní práce se bude projevovat ve výboru Libe nejenom ve vztahu k ke GDPR, ale celkově ještě do budoucna. Takže mnohokrát děkuji za všechno, co jste v tomto výboru udělal. Já doufám, že už opravdu dnes odejdete, protože na Twitteru už jsem děkoval snad třikrát. No, není to špatný odchod. Mnohokrát děkuji, Jane. Opravdu nám budete chybět. Další je Ana Gomeš, prosím. Já bych také ráda poděkovala panu Botarelimu a celému týmu EDPS za ten nesmírně důležitý příspěvek. Já si vzpomínám, že když vypukl ten skandál s firmou Cambridge Analytica, pan Butrali k nám přišel a říkal, že to skandál století. A dnes nám podrobněji vysvětlil, proč měl ten pocit. Je to pro nás obrovská výzva, pro nás, pro všechny jako volené zástupce. a také známe svá omezení. Hodně jsme závislí na našich členských státech. Já se chci zeptat, jestli si nemyslí, že jeden klíčový prvek, který by umožnil prolomit toto dominantní postavení, není zdanění. Jestli právě tohle nemáme požadovat od našich vlád. aby přijali striktní daňová opatření ve vztahu k těmto platformám. Aby nebyly zodpovědní jenom vůči akcionářům, ale také vůči občanům. A chci se také zeptat, vy jste říkal, že algoritmus je možné upravit, aby odpovídal etickým pravidlům. Ale kdo stanoví ta etická pravidla? A to tež se dá říct také o umělé inteligenci. Jak to vypadá s umělou inteligencí? Protože tady možnost zapracovat etiku je téměř oxymoron. Protože pokud je to umělá inteligence, ze své podstaty to není lidské a znamená to, že tam nejsou vůbec žádné etické úvahy. Já jsem dnes četla, že Facebook už dnes využívá umělou inteligenci k eh, opravě určitých produktů, zřejmě komerční povahy. A další oblast, nevím, jestli k tomu pan Butr bude chtít něco říct, viděli jsme, že Cambridge Analytica je zřejmě pouze špička ledovce. Teď víme, že společnost Cambridge Analytica eh, je združená s dalšími podniky – konkrétně s těmi, které perverzně investovali do zkreslování voleb, aby zjistili, že určité strany se dostanou do vlády. A potom budou příznivě přistupovat k jejich podnikání. A bylo to také v jejich strategickém zájmu, mám na mysli. Jeden ten podnik, který byl na Maltě, ale to není jenom na Maltě, je to na celém světě, v Evropě i v jiných částech světa. A třeba STL, to je společnost spojená s Cambridge Analytica. Jsou to zákonné společnosti, které si třeba NLA Partners najmou, aby šli proti novinářům, kteří odhalují jejich nekalé skutky. Třeba Myškonderea, Shillings a ostatní. A jsou v Británii i jinde. a vyvolávají kroky proti novinářům, kteří odhalují jejich manipulace. Můžete nám říct, co si o tom myslíte? Mnohokrát děkuji. Já teď dám do Giovannimu něco času, aby mohl odpovědět na tyto otázky. A ještě se chci zeptat, máte nějaký názor na tu strukturální otázku, jak EDPS a jednotlivé národní orgány na ochranu údajů reagují na tyto závažné otázky. Samozřejmě je tedy ten případ Spojeného království, tam komisař pro ochranu údajů určitým způsobem reagoval ve velice obtížné situaci, ale já nevím, jestli máte nějaký obecný názor na to, jaký to bude mít dopad na národní úrovni. A jestli je to v jednotlivých členských státech jednotné a jakou úlohu má EDPS. až nebude nabývat na intenzitě celá tato záležitost. A, týká se to mimo jiné sou, soukromí na internetu a tak dále. Thank you, dear chair. Pane předsedo, začal bych odpovědí na otázky paní Spinelli a řeknu, že pod, před rokem a půl jsme zahájili iniciativu eh, eh, takzvanou Digital Clearing House, eh, čili clearingové centrum digitální a my jsme se v poslední době se šli s těmi odpovědnými úřady, které mají na starost eh, hospodářskou soutěž ochranu spotřebitelů, ale také osobních údajů, protože tyto regulatorní úřady mají eh, velmi důležitou eh, úlohu a dnes je potřeba, abychom sdíleli, aby mezi sebou sdíleli, aby překrývali tu činnost, aby nepracovali v těch oddělených ozbrojených eh, silech. Eh, víme, že eh, úřady na ochranu hospodářské soutěže častěji a častěji řeší otázky masivního sběru osobních údajů a chceme, aby se ta činnost synchronizovala. Mm, příští zasedání tohoto fóra bude tedy e, v sobě obsahovat a zahrnovat i ty regulatorní e, úřady, které mají kompetenci v oblasti e, ochrany rovných příležitostí, hospodářské soutěže, protože ty jsou rele relevantní i v té oblasti audiovizuální. Mm, nemyslíme si, že by to mělo vést k nějaké cenzuře. Pokud jde o hromadné žaloby, GDPR umožňuje do určité míry tuto, tuto možnost, třeba že se e, byla snaha mm, o od těch eh, úřadů toho dosáhnout ve větším rozsahu, ale v některých státech mohou eh, tak činit eh, ti žalobci jinými kanály než přes úřady na ochranu osobních údajů. Pokud jde o nějaké cesty eh, soudní nápravy v rámci GDPR, ta jsou, ty jsou samozřejmě dostupné v každém, eh, v každém, eh, v každém případě. Jsem vděčný také za otázku paní Zipel. A a e, tady bych vyzval v té souvislosti s tou otázkou, neodkládejme to na e, dva, rok 2020. GDPR není dosta čující, ale je základní pro nápravu. Pokud jde o legitimní e, zájem, je potřeba, o, pokud se o vyhodnotí, že dopad na jednotlivce je minimální, ale u té nejintimnější oblasti tam by neměly být takové možnosti sběr těch intimních údajů, čili e, spotřebitelé očekávají, že ty údaje zůstanou tam, e, pro ten, budou užívány pro ten účel, pro který byly předány a u toho správce, který je má. To znamená, e, ty tyto údaje nesmí být speněžovány a eh, elektronická ochrana na soukromí eh, umožní větší motivaci eh, trhu, aby inovoval jinak. To znamená ne konstantní sledování lidí, ale bude nabízet lidem nástroje, jak převzít větší kontrolu nad svým Eh, životem a eh, těm podnikatelským subjektům také fungovat jinak. Eh, nemůžeme v té situaci Cambridge Analytica nic činit, pokud neuzavřeme celý ten systém právního rámce, který potřebujeme. Děkuji Janovi za otázku i my jsme eh, vaši, no, vaše nové působení mnohokrát oslavovali, chválili. Eh, příslušné orgány v jednotlivých členských státech spolupracují a ten právní rámec v jednotlivých členských zemích umožňuje povinnou spolupráci a nebo alespoň určitou spolupráci mezi těmito regulátory. Eh, je tady určité tý prostor, aby tyto eh, regulatorní orgány byly vzájemně hm, v kontaktu, ale chybí zde zdroje, eh, zejména ve formě technologiích. Eh, tyto úřady na ochranu osobních údajů by měly být dobře vybaveny moderní technologií, existují různé způsoby pro sofistikované řešení. Elizabeth Denem, která vede tento úřad ve, ve Spojeném království, mi vysvětlovala, a my to víme, co to znamená, že to potřebuje analýzu technickou milionu a milionu složek, různých složek a je potřeba tedy zlepšení. Je potřeby navýšení o 25 u těch jednotlivých úřadů na ochranu osobních údajů, eh, eh, jak tedy technické, tak také personální. Těch 25 vždycky spíš znamenalo eh, Mm, právní služby, ale nyní potřebujeme hlavně navýšení té technologie a datových odborníků. Paní eh, eh, Gomeš, pokud jde o danění, tady to, na to bych rád reagovala, ale mohli by, bych naštěn, že je třeba, abych se dě, spíše držel ochrany údajů. Upřímně řečeno, nejsem ani odborníkem na daně, ale ten fragmentovaný a odlišný přístup jednotlivých členských států může být zdrojem problému, to nepochybně. Eh, ale ne, není, nedává smysl, abychom, a to si myslím já osobně, podobně, abychom prostě nechali podnikatelské prostředí na úkor e, poplatníků na úkor e, ochrany soukromí a spotřebitelů jenom proto, aby došlo k řadnému danění. E, v té další oblasti, na kterou jste se ptala, chystáme Hmm, olympijské hry věnované ochraně soukromí eh, očekáváme zástupce z 81 zemí a dis, eh, diskutovat se bude o digitální eh, editaci. Jednotlivé úřady na ochranu osobních údajů považují právní rámec za klíčový, ale GDPR nedokáže řešit všechny problémy, které vlastně z toho hlavně podnikatelského modelu práce s údaji vycházejí. Je potřeba eh, se na to dívat jako na čtvrtou průmyslovou revoluci, kde je potřeba zajistit větší důstojnost a ochranu spotřebitelů a e, zákazníků. Ne, tak, co, takovým způsobem, aby, bylo, aby to bylo i morálně udržitelné, nejenom legálně čisté. Proto se snažíme o, zava, o zavádění etiky do této oblasti a jiných oblastí. Uh, je to tedy mm, ochrana soukromí, která je takzvaně by design, by default, to znamená průřezová a všude, zaváděna GDPR, to může na pomoci. Pokud jde o e, e, umělou inteligenci, tak jsme pro mezinárodní e, konferenci připravili sadu otázek a nadále se snažíme o to, abychom přesvědčili příslušné orgány, aby věnovali konkrétní zasedání vztahu mezi etikou a, so, a umělou inteligencí a výsledky těchto snah vám rádi představíme. Já se musím nyní dostat k poslední otázce, která zazněla od pana předsedy. Eh, eh, orgán EDPS a všechny regulatorní orgány by chtěly hovořit jedním hlasem. Ještě před plnou implementací GDPR jsme se pokusili o synchronizaci naší práce. Máme různé podskupiny, kde si vyměňujeme zkušenosti, eh, vedeme některá důvěrná šetření a to nezmiňuji ty hlavní šetření, zejména ve Spojeném království, kde bylo dotčeno nej nejvíce datových subjektů a ti spolupracují velmi účinně s námi a s dalšími Eh, organizacemi, zejména na systému včasného varování, abychom byli připraveni na další výboj. Právní analýza, která probíhá, se týká implementace pravidel, která platila podle dosavadní směrnice na ochranu údajů, ale zároveň je třeba přemýšlet o budoucnosti a dopadech v budoucnosti v souvislosti GDPR. Myslím si, že jsme na správné cestě a chtěl bych vám vás ujistit, že za několik týdnů se dozvíte, inform, do, se dozvíte důležité předběžné závěry které budou jaksi napříč přes všechny úřady ochranou osobních údajů. Děkuji Giovannimu a děkuji vašemu týmu za tuto práci, za předložení zprávy. Členové jsou za to vděční. Kolegové, dáme si úplně kratičkou pauzu, protože přicházejí kolegové z dalších eh, výborů a začneme druhé slyšení E, velmi tedy srdečně vítám naše hosty a jak říkám, za pár minut začneme.